rodiny. A nyní přicházíme k dalšímu bodu jednání a to jsou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, článek 135 jednacího řádu a první rozprava se týká situace osob s albinismem v Malavi a dalších afrických zemích. Máme tady eh, celou řadu autorů, jejich osm tohoto usnesení a jako první eh, vystoupí paní eh, Bodil Valero na minutu a půl. Děkuji vám. Jeden eh, z 20 tisíc lidí po celém eh, světě eh, má albinismus. V Nigerii jsou asi 2 miliony. Diskriminace je velký problém v, jeho Africe, v subsaharské Africe i jinde proti těmto eh, lidem eh, byly eh, spáchány tisíce útoků v minulém roce a to často kvůli tomu, že se myslí, že součástí jejich těl mají zvláštní moc. To je absurdní. Mysleli jsme si, že něco takového neexistuje už ve 21. století. A i když řada zemí se tyto ohavné útoky a obchod s částmi těl albínů snaží zastavit, tak Eh, často eh, nemají dostatečné prostředky, aby pohnali a eh, mm, pachatele k odpovědnosti. Řada zemí se to pokouší zastavit, ale preventivní práce je také velmi důležitá a je třeba zvyšovat informovanost, je třeba, aby lidé dostávali lepší informace o albinismu a o tom, proč někteří lidé tímto trpí. Musí to být doprovázeno řádnými ochrannými opatřeními eh, pro Albíny eh, ty lidé eh, mohou být chráněni ve svých domovech a, a také je třeba bojovat s diskriminací, která proti ním je. Děkuji. A teď další autorka je Hilde Fautmans. Na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, eh, vážení kolegové. Eh, jsou Isak. To je jméno eh, poslední dětské oběti, kterou známe. Nevinný chlapeček, 12 let, byl unesen, uvařen, zabit pravděpodobně kvůli svým vlasům nebo končetinám, protože eh, se věřilo, že mají mm, kouzelnou sílu. To se prostě děje v současnosti. Eh, za posledních devět měsíců v eh, Malavi opět probíhá vlna takovýchto ohavností vůči albínům. 70 diskriminovaných a pronásledovaných. O tom jsou zprávy, ale víme, že to je jenom špička a ledovce. Máme zprávy o šestistech pronásledovaných. 21 tisíc lidí v Africe ehm, je eh, postiženo albinismem a je naším ehm, povinností eh, chránit i jejich lidská práva. Není to proto, že by vypadaly jinak. Kvůli tomu prostě nesmějí být eh, vražděni. Eh, je to daleko od nás, stane se, děje se to někde v Africe, vážení kolegové, ale nesmíme eh, k tomu takto eh, přilížet prostě v roce 2017 musíme zamezit mně po, pověrám a musíme zamezit činnosti kriminálních organizací, kteří kde obchodují s lidskými těly Ehm, musíme se postarat o to, aby děti s albinismem ehm, byly eh, chráněny, aby eh, se pomohlo odstranit diskriminace. Kolegové, prosím, postarejme se o to, aby každý na této země kouli eh, černý, bílý, žlutý, jakékoliv barvy, aby měl stejná lidská práva a ta byla chráněna. Děkuji, děkuji vám. A nyní Miguel Urbán Crespo. Por favor. Eh, Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, počet eh, zabití a zmizení Albínu, Malavy, Tanzánii, Burundi jsou skutečně obavy vzbuzujících. 20 osob zavražděných, více než 115 obětí typu, ag, různých typů agrese, aniž by se počítali ty, kteří, o kterých se neví případ eh, v Malavi je eh, skutečně obavy zbuzující a je třeba, aby tam byla zahájena opatření pro zlepšení situace. Je třeba upozorňovat na nezbytnost dodržování lidských práv a zejména na ochranu této ohrožené skupiny. Ale nemůžeme jenom žádat respektování lidských práv abstraktním způsobem. Zcela zásadní je také eh, podívat se na ekonomický model a na neokolonální eh, prostředky, eh, které způsobují další chudnutí obyvatelstva a ruinují místní zemědělství. Protože Eh, situace Albínů není jenom problém čarodějnictví, ale je to problém chudoby a musíme se pustit do řešení obou. Děkuji vám mnohokrát. Eh, muchas gracias. Děkuji. Děkuji vám, pane Krespo. Nyní má slovo Tunekelam na eh, minutu. Eh, děkuji vám. Pane, paní komisařko, Albíni v Africe čelí eh, širokému spektru diskriminace a persekuce. Jen v loňském roce 100, bylo zamnážněno 172 Albínů, téměř eh, na stovky bylo útočeno. V Malavi dochází k nové vlně zabíjení a persekuce i v letošním roce, protože místní justice není schopna tuto zranitelnou menšinu chránit před kriminálními gengy. Vyzýváme proto orgány Malavy, aby udělali vše, co je v jejich silách, aby chránili své albínské občany, kteří si jednoznačně zaslouží silné záruky ze strany státu na bezpečnost, důstojnost a rovnost. Rovněž bych rád vyzval vládu Malavy, aby se řídila pozitivními eh, příklady Tanzánie a Mozambiku, kde byly zahájeny akční programy na posílení veřejného povědomí, vzdělávání a ochranu eh, těchto občanů. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo Soraya Post na minutu a půl. Prosím. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, budu mluvit švédsky. Milí kolegové, paní komisařko Jourová, naléhavé téma jako toto je téma, které podporuji. Chtěla bych podpořit Albíny v Malávi a jiných eh, afrických státech. Jaká je dnes e, situace? Lidé s albinismem jsou zabíjeni, diskriminováni, a to každodenně. A dokonce ani ti, kteří byli zavražděni, nejsou ponecháni v klidu a míru, protože se obchoduje s částmi jejich těl. Jejich životy jsou ohroženy, a již jedou kamkoliv. Ještě zranitelnější jsou ženy a děti. Děti jsou často rozřezávány, jednotlivé jejich kusy se pak rozprodávají. Ale co můžeme s touto hrůznou situací dělat? Já bych chtěla více legislativy a lepší aplikaci stávajících akčních plánů a legislativy. Chce to více prostředků pro policii. Evropské instituce nemohou předstírat, že se nic neděje. Potřebujeme nějaký monitorovací systém, abychom mohli sledovat, co se v této oblasti děje. Je čas jednat. Je čas reagovat. Rovněž bych ráda poukázala na to, že strukturální diskriminace musí e, být rovněž řešena. Potřebujeme více zkušeností a změnit postoj lidí. Není možné, abychom e, umožnili, že lidé budou dále umírat jenom proto, že mají jinou barvu kůže. Jsme konec konců v roce 2017, takže v Malavě a v jiných afrických státech potřebujeme větší úro, vyšší úroveň ochrany pro všechny osoby, které se na tom teritoriu nacházejí. naší povinností je zajistit, že se konečně začne něco dít. Děkuji. Děkuji. E, děkuji vám. Slovo má Charles Tenok na minutu. Pane eh, předsedo, utrpení Albínu v Malávě je skutečná tragédie. Neustále vzpomínám na to, že jsme řešili to samé téma v Tanzánii téměř před deseti, les, před deseti lety. E, Zabíjení albínů a co nejtragičtější, zejména dětí kvůli jednotlivým částem těl eh, se děje v celé řadě afrických států, nejen v Malávi. Eh, v nedávné době se navyšují počty zabitých. Eh, jedná se o Burundi, Mozambik, Keniu, Nigérii nebo Zambii. Tato zranitelná komunita je již tak riziková kvůli dopadu albinismu v tropických oblastech, mají vyšší počty rakoviny kůže, ale teď se zabíjejí, což je naprosto neuvěřitelné, kvůli tradiční medicíně. To je něco jako středověké čarodějnictví. EU e, musí vést v této oblasti kampaň. E, Vítám například reformy trestního práva v Malávě, rovněž vítám nedávné přijetí regionálního akčního plánu na roky 2017 až 2021, což společně přijala Africká unie a Organizace spojených národů. Je to konkrétní pozitivní signál afrických lídrů, že chtějí ukončit veškerou diskriminaci proti těmto osobám a že hodlají stíhat veškeré činy a zločiny proti této zranitelné skupině obyvatelstva. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám, pane Tanoku. Teď má slovo Ignácio Corrao na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Malawi a další africké státy čelí eh, hrůznému poškozování lidských práv eh, osob s albinismem na základě chybných zkazků o tom, co toto eh, málo časté genetické E, co tato častá genetická mutace znamená. E, obchoduje se s částmi lidských těl a albíni v podstatě čelí e, všemu, co si dovedete představit. Únosy, diskriminace, vraždy a tak dále. A vlády tamních států s tím nic nedělají. Je potřeba s těmito hrůznými zločiny skoncovat a persekovat ty, kteří je páchají. V tomto usnesení žádáme, aby EU a členské státy i nadále jednali s e, příslušnými státy a aby podporovali jejich snahu na vytvoření politiky pro zohlednění zvláštních práv osob s albinismem tím, že poskytneme potřebnou finanční a technickou pomoc. Já Osobně si také myslím, že vytvoření lokálních akčních skupin v rámci policejních struktur, které budou mít za úkol řešit tyto zločiny, by mohlo být užitečným nástrojem v této věci. Grazie, tanta drbole. Eh, no. děkuji, pane Koreo. A teď Mario Borgesio na dvě minuty. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tohle téma je tabuizované už dlouhá léta. Eh, poměrně málo evropských poslanců eh, se k tomu vyjádřilo, kromě mě, a proto naše eh, frakce se podpář, pod, podepsala pod tento text. My už jsme na tu situaci poukázali před mnoho, mnoha lety. Bylo, se to, bylo to považováno za ožehavé téma, za tabu, nikdo není schopen to přesně vyřešit. Oni africké vlády, eh, kterých se to přímo eh, týká. Je 27 eh, subsaharských afrických zemí, kde se toto vyskytuje. V některých zemích je to akutnější. V Malavi prezident odsoudil tu situaci, ale A přijímají se eh, opatření k eh, odsouzení těch eh, obchodníků s částmi těl. Je to odporný obchod, ale a je to pořád velké tabu. Jak říkám, je to tabuizované téma. Myslím si, že Evropský parlament eh, měl eh, mít odvahu poukázat na jiné tabuizované téma a sice ten rasismus proti bělochům. Nicméně teď hovoříme o albinismu. To vlastně je také takový eh, rasismus vůči bělochům v určitých ohledech. Takže tady hovoříme o zranitelných eh, lidech, kteří potřebují ochranu, ale myslím si, že je třeba přijímat konkrétní opatření a Evropa se musí postarat o to, aby byl slyšen její hlas mnohem eh, více eh, na, na úrovni EU, ale také na úrovni Africké unie. Co má Evropa říkat? Myslím si, musíme eh, řešit eh, této eh, věci s jednotlivými vládami, když se snaží zakrýt toto, což je, což je hamba pro celý svět. A teď má slovo pan Bogdan Brunventa. Venta. Mm. Vidím, že eh, stigmatizace to je téma, který, eh, které se vrací, eh, i když je to i stigmatizace albínu. Už jsme se o tom bavili v červenci minulého roku. Musím potvrdit, že tady není pokrok, pokud jde o právní ochranu nebo o činnost ve prospěch, ve prospěch těchto lidí lidi s albinismem z Malavy a z Tanzánie jsou uh, uh, unášené gengy uh, zabíjeny nebo mrzačeny a mm, to samozřejmě už vůbec nemluvím o jejich přístupu k zdravotnickým nebo školským službám. Eh, Africká komise pro lidská práva přijala určitý plán, ale podstatné je, aby eh, země, kde se tyhle ukrutnosti dějí, eh, vypracovaly konkrétní strategie, které se zaměří na osvětu a šíření informovanosti o albinismu. Na obranu této skupiny musí také, musí také vystupovat místní orgány a občanská společnost. Děkuji vám. A nyní Cecil Kašetu Kienge. Minuta a půl. Grazie, signor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Situace Albínců je jev, který eh, si vyžaduje, který způsobuje každoročně stovky obětí a proto je třeba ho řešit i eh, co se týče zdravotních systémů jednotlivých zemích. Samozřejmě došlo k pokroku v určitých zemích, především v Tanzánii, kde se učinilo více pro občany s, albini, s albinismem, aby se mohli lépe začlenit do společnosti i do politiky. V Evropské unii mm, byly senzibilizační programy i v OSN a to je pozitivní a konkrétní signál i e, vůči těm, kteří jsou odpovědně za rozhodování v Africe. Každý stát má povinnost ochraňovat především své slabé občany a proto vyzýváme vládu Malávy, aby efektivně chránila eh, občany s eh, albinismem, aby chránila jejich práva, protože je nepřijatelné, že proti těmto lidem je používáno extrémní násilí musíme také eh, kulturně působit, abychom odstranili stigmatizaci těchto lidí. Eh, stigmatizace existuje již na školách a často to souvisí s prastarými praktikami. V roce 2017 v moderní společnosti pro takové čarodějnictví nesmí existovat mísmo. Ne, nelze ponechat tyto občany samotné. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo pan poslanec Jiří Pospíšil na minutu, prosím. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já se tady připojím ve svém vystoupení k tomu, co říkali moji předřečníci. Je dobře, že dneska přijímáme usnesení, ve kterém jasně odsuzujeme praktiky vůči této skupině e,

Pan na, na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Situace albínů v Africe je strašlivá, temná a připomíná středověké praktiky víra, že určité části albínů mají magickou sílu, vede k tomu, že 75 tisíc dolarů se platí za takovou část těla. A proto by průměrný Afričan musel pracovat 150 let. Albíni jsou ohroženi na životě dochází ke stále většímu počtu vražd. Tyto případy jsou četnější a proto se musíme soustředit také na osvětu, abychom přesvědčili lidi o tom, že magické síly amulety s částmi těla Albínu žádným způsobem neodpovídají realitě. Albíni musí získat přístup ke zdravotním, k systému zdravotní péče, musí dostávat i psychologickou pomoc. Albíni se zavírají eh, v určitých eh, domovech, ale to je jenom zdání jejich ochrany. Děkuji a teď přistupujeme k AGI. Faria, prosím na minutu. Dobrý den, prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, drazí kolegové. A už jsme schválili usnesení před deseti lety a teď se znova zaobíráme touto situací, zejména v situaci v Malaví. E, jak už jsem řekl, zaobírali jsme se problematikou Alba, Albínu před deseti lety. Celá řada dětí platí životem za eh, tyto pověry, které způsobují násilí na nich páchané. V celé řadě případů mm, došlo eh, k pardon, ča, stále se obchoduje s těmito části um, těl albínu, což je ještě pozůstatek čarodějnictví. Je třeba zavést osvětové kampaně, uh, aby se skoncovalo eh, s touto otázkou posuzování genetických eh, problémů. Nemůžeme tolerovat tento apartheid, ke kterému dochází v těchto zemích. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo Nikola Kaputo na minutu. Děkuji, pane předsedo. Albínci jsou vypuzováni ze společnosti, zmrzačováni, aniž pachatelé jsou za to odsouzeni. To je situace Albínů, která se vyskytuje v mnoha zemích Afriky, zejména pod saharskou oblastí. Nejhorší je situace v Malávi. Každoročně dochází k celé řadě vražd na albínech. Jejich eh, části těla se prodávají a provádí se s nimi rituální praktiky. Amnesty International ve své zprávě We are not animals, my nejsme zvířata, která by se měla lovit a střílet, konstatovalo, že dochází ke stále eh, většímu počtu únosů a vražd na albínech. Evropská společenství musí učinit víc pro zaručení bezpečnosti těchto lidí. Je třeba chránit jejich práva. Tady musíme působit na vlády eh, respektivních zemí a vyvíjet tlak na ně, aby se postarala o to, aby chránili tyto své občany, aby se garantovala práva na život a také lidská práva. Děkuji, pane Marias, na minutu. Já bych chtěl eh, podpořit eh, v eh, tuto rezoluci, také jsem ji podepsal. Albíni jsou předmětem persekuce. Hovoříme tady o 20 tisících lidech, kteří jsou zmrzačováni, vraždění a vystavování lidským podmínkám. Ženy, kteří porodí eh, Albíny eh, je kolikrát eh, opouštějí. Všechny tyhle věci jsou dány nějaké magické, magickou vírou. Myslí se, že tělesné ostatky albínu lze hm, použít k výrobě kouzelných šaléků, kouzelných lektvarů. Eh, někteří lidé loví albíny a dělají, mají z toho živobytí. Musíme kriminalizovat takovouto praxi a musíme povzbudit Tanzány, Mozambik a Keniu k ochraně albínů. Děkuji. Pan Kelly na minutu. Děkuji. Eh. Já eh, jsem eh, znepokojen a, a s eh, tou situací Albínů v Malavě, Tanzánii a v jiných afrických zemích rozprodej jejich tělesných ostatků Um, je eh, strašlivý. Tito lidé jsou mar- marginalizováni a jsou pošlapována jejich lidská práva a vyzývám vlády těchto eh, zemí, eh, aby pohnali pachatele ke spravedlnosti a ukončili tu beztrestnost, které oni se zjevně těší. Důležité je, aby v Albíni získali větší podporu a EU nesmí eh, připustit pokračování těchto zneužívání lidských práv. Děkuji eh, kolegům europoslancům eh, za jejich práci aby na tom na skoncování s touto děsivou praxí. Děkuji, pan Denano. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, lidé s albinismem prožívají na světě peklo, protože lidé nejsou dostatečně informováni. Je to tak v Malavě i v jiných afrických zemích. Je odpovědností eh, jednotlivých států, aby aktivně vystupovali eh, při šíření osvěty a při zavádění opatření na ochranu těchto eh, zranitelných lidí vzhledem k zastaralé víře Musíme eh, chránit eh, tyto oběti, zejména ženy. Ženy jsou často znásilňovány, protože pověry mají za to, že lze eh, vylečit AIDS, když se vyspíte s albínkou. Je také třeba věnovat pozornost mm, dětem s albinismem, které trpí nesmírně ve škole. Evropská unie musí pomáhat členským státům tedy eh, s vzděláváním, mm, protože, eh, protože jedině to je eh, trvalé udržitelné řešení. Děkuji a poslední řečník je pan Polčák. Za udělení slova. Tento případ je skutečně ohavný, jako stovky jiných, které se dějí já jsem až při čtení tohoto usnesení pochopil že nečtu

paní komisařka Jurová. Pane uh, předsedo, vážení poslanci, uh, děkuji, že uh, mám možnost uh, vystoupit v tě, k této uh, závažné otázce o lidských právech. V uh, posledních uh, letech uh, jsme svědky různého stupně zneužívání lidských práv lidí s albinismem v Malavi a jiných subsaharských afrických zemích tyto dominální a diskriminační mm, případy obsahují v únosy a zabíjení a mrzačení. A když se to posledně projednávalo v této sněmovně, poukázali jste na celou řadu kritických kroků, které je třeba podniknout. Tyto kroky zůstávají dodnes velice relevantní. Proto Evropská unie Eh, vede debatu s dotčenými zeměmi, eh, naléhá eh, na policejní práci v oblastech, kde jsou útoky na albíny časté a vyzývá k tomu, aby tyto zločiny byly pohnány ke před spravedlnost. Ten problém často má regionální přeshraniční charakter, takže je třeba zvýšit přeshraniční spolupráci. Zároveň jsme také podpořili eh, to, že uznáváte eh, potřebu vykoření sociální stigma vínu a Eh, uznání jejich specifických potřeb, ať už jsou eh, v lékařské, psychologické, eh, vzdělávací nebo sociální. Tato výzva si vyžaduje dlouhodobé angažma, ve kterém bude úzká spolupráce se všemi zainteresovanými stranami, včetně organizací občanské společnosti, jejíž úkolem bude také vykořeňovat pověry mezinárodní společenství také stále více mobilizuje proti této situaci. 13. června jsme eh, eh, si připomněli Mezinárodní den informovanosti o albinismu a také eh, byl jmenován nezávislý odborník OSN poprvé k právům lidí s albinismem. To jsou důležité kroky k zvýšení informovanosti o této problematice. Dočené vlády také e, stále častěji e, ukazují e, v uznání nebo vykazují uznání tohoto problému, což je dobrý prvotní krok. Jsme připraveni se dále angažovat s našimi partnery Eh, například prostřednictvím eh, našich delegací Evropská unie bude podporovat eh, snahy na úrovni místní občanské společnosti. Naším cílem je, aby lidé s albinismem měli příležitost žít důstojně a bez násilí. Děkuji, děkuji paní sářce a děkuji také všem, kteří vystoupili v této debatě. Máme zde eh, osm návrhů eh,